Máme zde zástupce Rady a komise. Budeme projednávat představení programu činnosti rumunského předsednictví. Máme zde premiérku Rumunska Věrku Danicelu. Prosím, dávám vám slovo. Domnule președinte al Parlamentului. Děkuji. Dámy a pánové, vážený pane předsedající. Parlamentului European, doamnelor și domnilor. Sunt onorată să fiu prezentă astăzi aici, în fața dumneavoastră. Je pro mě opravdu velkou ctí, že zde mohu před vámi vystupovat jako premiérka Rumunska. A my jsme se tedy zhostili předsednictví po Rakousku a chci zopakovat, jak vděční jsme, že jsme tedy mohli tak intenzivně a dobře spolupracovat s rakouským předsednictvím. A já bych ráda poděkovala tedy také celému triu předsednictví, to znamená Rakousku, Finsku a Chorvatsku. Opravdu velmi dobře jsme koordinovali naší práci, abychom vytvořili společný, vyvážený program na následujících 18 měsíců. Dále bych vám ráda něco řekla o prioritách rumunského předsednictví Evropské rady. Ráda bych také hovořila o budoucí vizi Evropy, za kterou stojíme. Evropa, dámy a pánové, vždy uměla řešit a přestupovat překážky před kterými stála a snažila se řešit také největší historické problémy. Ale ten projekt, tak jak ho známe v dnešní době, se musel vypořádat s mnohými kritickými okamžiky ve své historii. V tuto chvíli se nacházíme na křižovatce, na velmi komplexní, složité křižovatce ve struktuře a historii Evropské unie. A všichni dobře víme, že jakákoliv krize se může také stát příležitostí pro nový začátek. A z toho důvodu také z mého úhlu pohledu chci říci, převzetí předsednictví v Evropské radě na následující šest měsíců není pouze formálním úkolem, Hovoříme tady o více jak pěti z těch milionech občanech Evropské unie, kteří vyžadují odpověď na budoucnost Evropského domu, tohoto společného domu, kterým je Evropa. A proto musíme našim evropským občanům ukázat, že evropské instituce jsou zde pro ně, pracují pro ně a snaží se také předkládat výsledky, které mají a chtějí zlepšit budoucí perspektivy pro všechny naše občany. Jsem si jistá, že první část našeho předsednictví bude velmi intenzivní, eh, i když samozřejmě také velmi omezená. A já v každém případě doufám, že nám vyjádříte podporu v souvislosti s těmi nejdůležitějšími legislativní balíčky, tak abychom mohli opravdu odpovědět na všechny největší výzvy, kterým v tuto chvíli čelíme v Evropské unii. Co se týče naší odpovědi na Evropskou unii jako takovou, tak ta se je strukturována na základě následujících věcí. Koheze, soudržnost jako evropská hodnota, to znamená soudržnost a koheze, která se musí odrážet ve všech oblastech našeho života, v politické oblasti, tak abychom všichni jednali jednatně. Hovořím o územní a ekonomické soudržnosti, tak abychom se co nejlépe popasovali s rozdíly mezi jednotlivými členskými státy a regiony. Sociální, společenská soudržnost, která je velmi důležitá pro čtyři základní svobody Evropské unie. A ve chvíli, kdy se tedy budeme i nadále držet tohoto tématu soudržnosti, tak je třeba k němu eh, přistupovat opravdu napříč eh, celým tematickým spektrem. A tady máme čtyři hlavní pilíře. Hovoříme o Evropě konvergence, Evropě bezpečnosti, Evropě jako eh, globální aktér a Evropa jako společné hodnoty. Co se týče prvního pilíře, kohoze. To je něco, čemu se rozhodně chceme držet a bude to pro nás priorita v rámci našeho předsednictví. To znamená, že rozhodně chceme udělat vše pro ekonomický růst, pro snižování rozdílů, pro navyšování konektivity, eh, udržitelnosti a také hospodářské konkurenceschopnosti. Vnitřní společný trh je hlavním úspěchem Evropské unie, je jádrem konstrukce Evropského domu. A jedním z cílů rumunského předsednictví je snaha opravdu pokročit ve všech legislativních balících, jejíž cílem je mimo jiné zlepšit fungování vnitřního trhu, to znamená lepší právní rámec tak, aby tento vnitřní jednotný trh opravdu fungoval co nejlépe i na základě výzkumu a inovací. Díky tomu budeme moci také navýšit naši konkurenceschopnost na mezinárodní úrovni. Stejně jako budeme schopni také generovat ekonomický růst a budeme vytvářet také nová pracovní místa. Budeme podporovat digitalizaci také ve všech oblastech eh, průmyslu a ekonomického života. A tato digitální ofenzíva je něco, co bylo podporováno také předcházejícími předsednictvími, jako předsednictvím estonském a Rakouska a my navážeme na jejich práci. To znamená, my budeme pokračovat eh, v jejich práci a to minimálně ve stejném rytmu, se stejným nasazením. Chceme, aby tady fungovaly funkční pojítka mezi západem, východem a severem a jehem našeho, našeho kontinentu, aby opravdu opravdu to propojení všeho druhu fungovalo co nejlépe a aby i operativní propojení všech našich základních čtyř svobod bylo co nejlepší a vedlo také k růstu ekonomiky a k zlepšení situace v těch nejslabších regionech. Také jsme hovořili o průmyslu, že je třeba podporovat průmysl, protože je velmi důležité, abychom nastavili aplikacii kovatelné normy pro energetickou unii. A to jsou témata, které rozhodně hodně vyzdvihuje program naší práce. Za druhé, chceme se soustředit na Evropu bezpečnosti. V tuto chvíli stojíme před bezpečnostními výzvami, které zcela jasně ohrožují pocit bezpečí našich občanů. Stojíme před mnohými riziky a hrozbami, které by mohly v konečném důsledku podkopat naší bezpečnost a také základy naší otevřené společnosti. Ve světě, ve kterém existuje opravdu velmi eh, vysoká úroveň digitalizace, musíme být schopni chránit bezpečnost našich občanů i v oblasti virtuální. Musíme my mm, poskytovat dostatečnou asistenci a podporu v případě kybernetických útoků. To znamená, kybernetická bezpečnost bude zcela zásadním požadavkem pro nás nás pro všechny, pro naší společnost informací. A co se týče ještě bezpečnosti, tak se rozhodně budeme velmi vážně věnovat vyjednávání a hlavně tedy uzavření vyjednávání o zprávě eh, a řízení migračních toků. To znamená i co se týče bezpečnosti vnějších hranic, eh, boji s terorismem, ochrany eh, našich občanů, bezpečnosti v kyberprostoru a samozřejmě budeme chtít také prodloužit mandát Eh, státního zástupce nebo evropského eh, státního zástupce, který má eh, jako hlavní cíl podpořit spolupráci v oblasti soudní a trestné. Musíme tady formulovat opravdu proveditelné, řeš, proveditelná řešení. Musíme také podpořit spolupráci mezi zeměmi původu a transitními zeměmi, hlavně co se týče snahy zabránit obchodu s lidmi. Třetí pilíř, který jsem na začátku zmínila, je Evropa jako globální aktér, jako globální hráč. E, pro nás tady hlavní osou e, práce je, jsou tedy s společné závazky v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Ve chvíli, kdy budeme hovořit o politice bezpečnosti, tak chceme, aby se navýšily kapacity bezpečnosti a obrany Evropské unie. V úzké spolupráci se po, s podobnými iniciativami v, v rámci NATO. Se musíme mimo jiné soustředit tedy také na sousední země, na země, které jsou v našem bezprostředním sousedství. A zároveň se musíme soustředit na další možnosti rozšiřování Evropské unie. Deset let poté, co jsme začali s východním partnerstvím, budeme stát před velkým zásadním milníkem a proto je třeba se opravdu velmi zásadně zaměřit na země Balkánu. Stejným způsobem budeme takhle podporovat plnění závazků Evropské unie na úrovni mezinárodní. Tím mám na mysli mimo jiné také modernizaci multilaterálních obchodních eh, dohod, které jsou velmi důležité, to znamená obchodní dohody, dohody o volném obchodu a čtvrtý pilíř, na kterém bude stát eh, rumunské předsednictví, je Evropa společných hodnot, tak abychom zajistili soudržnost eh, Evropy, tak abychom mohli podporovat principy a hodnoty, které nás sjednocují. A zároveň samozřejmě budeme i nadále bojovat s řadou problémů, před kterými stojíme, jako je rasismus, nedostatek tolerance, xenofobie, populismus, antisemitismus nebo například tak eh, jakékoliv pro jevy nenávisti, takzvaný hate speech. To znamená, že musíme udělat všechno pro to, abychom podpo- podpořili také rovné zacházení se všemi občany, což je něco, co je opravdu naší společnou hodnotou. To my považujeme za zcela zásadní, pokud chceme, aby naši občané důvěřovali a věřili eh, evropské myšlence. A to je také to, co chtějí naši občané Rumunska, které tady zastupuje já ve funkci premiérky. Protože Rumuni, i přesto, že jsou velmi evropsky naladění, tak mají pocit, že je s nimi zacházeno nespravedlivým způsobem, protože se stáváme terčem kritiky za něco, co v jiných státech je považováno za zcela normální, nebo když po Rumunsku jsou vyžadovány podmínky, které nejsou vyžadovány po jiných členských státech. To znamená, Rumuni mají pocit, že je s nimi zacházeno nespravedlivě i z toho důvodu, že stále nejsou součástí šengenského prostoru nebo ve chvíli, kdy prostě eh, eh, vidíme, že tady to zacházení není stejné a já chci eh, tady děkovat za podporu vyjádřenou minimálně panem předsedou Tajánem a panem Junkerem. Nicméně přesto tady máme řadu rozhodnutí, která jsou přijímána na evropské úrovni a které mají také přímý dopad na některé konkrétní státy a které potom také ovlivňují představu nebo vlastně eh, náhled lidí na na současnou situaci v Evropské unii. To znamená, nelze zapomínat na to, že v těchto státech, které jsou terčem eh, našich eh, rozhodnutí, že tam jsou lidé, kteří mají pocit, že s nimi není zacházeno spravedlivě. Pokud ale chceme podporovat společné hodnoty, tak musíme zajistit, že to zacházení bude rovné. Kultura, vzdělání, to je samozřejmě základní stavební kámen eh, pro tyto hodnoty. A to samozřejmě také z perspektivy individuálního zacházení se všemi občany. A proto všechna řešení, se kterými budeme přicházet, musí zohledňovat také mladé lidi, mládež, protože oni budou definovat eh, budoucí vzhled a existenci Evropy. Dámy a pánové, my samozřejmě velmi bedlivě sledujeme, co se odehrává v britském parlamentu. A je jasné, že Brexit bude hrát opravdu zcela zásadní roli i v práci našeho předsednictví. A proto je třeba učit se z celé této komplikované situace. V květnu tohoto roku naše transnacionální demokracie bude vybírat nové členy tohoto parlamentu. A my chceme, aby ta volební kampaň byla opravdu co nejlepší, protože my si myslíme, že to bude opravdu velmi pozitivní příležitost pro to, abychom podpořili Evropu, která se více soustředí na společné hodnoty a to v evropském duchu. Já si myslím, že jsme schopni zajistit silnou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 plnější Evropou, která plní své závazky vůči svým občanům a má také větší důležitost na mezinárodní úrovni. Chci, aby to byla Evropa, která bude podporovat opravdové společné hodnoty. Evropa, která zajistí, že její občané budou mít pocit, že jsou součástí Evropy. To znamená, já věřím ve sjednocenou, jednotou, jednotnou Evropy. To je to nejlepší řešení pro pro budoucnost Evropy. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám a prosím místo předsedu komise pana Ancipa, prosím. Děkuji, pane předsedo, vážená paní premiérko, vážení členové Evropského parlamentu. Hovořím zde za předsedu pana Junkra. Jsem velice rád, že mám možnost vystoupit zde v tomto plánu v při příležitosti prvního rumunského předsednictví. Stejně jako moje země Estonsko a další země Evropy slavili v loňském roce stoleté výročí. Byl to pro nás okamžik, kdy jsme měli možnost si připomenout minulost, a rovněž se ohlédnout a uvědomit si, jakou cestu jsme za tu dobu urazili. Rumunsko urazilo cestu dlouhou a v tuto chvíli požívá zaslouženě svého místa uprostřed Evropy. Není lepší symbol tohoto pokroku než právě toto předsednictví. V následujících šesti měsících Rumunsko povede radu ministrů a provede ji takovými to časy Evropy. Minulý týden jsem byl v Bukurešti spolu s dalšími kolegy z Evropské komise a měl jsem možnost se na první pohled na, seznámit s nadšením, které panuje v Rumunsku ohledně nadcházejícího předsednictví, ale s předsednictvím přichází i odpovědnost a to platí zvláště o to více v době změn a politických kampaní. Jak předseda Juncker mnohokrát zopakoval, Evropská komise vám je k dispozici, bude připravena vám pomáhat, podporovat vás na vaší cestě. Budeme pracovat bok po boku v jednotlivých institucích, v jednotlivých subjektech na tom, aby následující 6 měsíců bylo obdobím pro, produktivním, úspěšným, aby přispělo k další jednotě a solidaritě Evropy. Ale vy se můžete spolehnout na vás a my se musíme být schopni spolehnout na vás. Spoleháme se, že Evropu stabilně povedete, budete se snažit o vytváření mostů a kompromisů jak v Evropě, tak doma Říkám to, protože jakékoliv úspěšné předsednictví vždy za, závisí na národní jednotě a na politickém koncenzu doma. Jednota doma pomůže jednotě Evropy. Rumuni znají důležitost jednoty. Když se připravoval vstup do Evropské unie, tak celá země fungovala unizonu, snažila se splnit všechna přístupová kritéria, všichni o to usilovali. Nešlo jen o splnění určitého úkolu, šlo o spojení sil, o sjednocení se, sjednocení mladé demokracie, jednoty a společných hodnot. Svoboda, demokracie, právní stát a tyto hodnoty jsou právě tím, za co Rumunsko bojovalo. Jsou to hodnoty, u kterých nelze slevovat nikde v Evropě. Musíme všichni ukázat, že v následujících šesti měsících a dále se budeme těchto principů držet. A já bych rád řekl, že s předsednictvím přichází odpovědnost všech evropských občanů. Je to úkol Rumunska naplnit tento úkol v následujících šesti měsících. Bude to úkol ještě obtížnější. Máme zde 242 návrhů komise, které předkládá komise. Tyto návrhy musí spolu zákonodárci dohodnout. A času je málo. na zpracování těchto návrhů, vzhledem k tomu, že eh, tato eh, sněmovna se bude 18. už začínat připravovat na volební kampaň. Tyto návrhy ovšem se týkají do veliké míry toho, co, na čem záleží nejvíce od Brexitu až po azylové řízení a migraci. V mé oblasti digitálního jednotného trhu 17.30 návrhů stále ještě čeká na konečné eh, dohody. Jsou to úkoly, které opravdu změní život Evropanů. Jde o zjednodušení nákupu na internetu nákupu, v přeshraničním kontextu máme zde práva e-privacy, snažíme se chránit Evropu před kybernetickými útoky, jde o autorská práva, která budou odpovídat 21. století. Jde o hodně v digitálním světě i po celém světě. A zvláště to platí o pokrok, kterého se snažíme dosáhnout v oblasti rozpočtu Unie. Nejde až tak o čísla nebo o desetina čísla, jde spíš o to, jak se rozhodnout, že by měla vypadat Evropa zítřka. Je to naše budoucnost v číslech. Debaty ohledně rozpočtu ukazují Evropanům, že Evropa je připravena vzít osud do vlastních rukou. Když se přední představitelé 9. května sejdou, tak bychom měli být připraveni na to, že budeme schopni ukázat suverénnější a sjednocenější Evropu před zraky celé Evropy. Nebude pro Evropany lepší sdělení, než jaké jim chceme ukázat právě pár týdnů před volbami. A zvláště se to týká těch, kteří budou volit poprvé ve svém životě. Ať už je to na východě nebo na západě, na severu nebo na jihu Evropy, jsou to mladí lidé, kteří toho mají hodně společného a hledají naději, světlejší zítřky, o které usilují pro sebe samotné. Usilují o Evropu, která bude sjednocovat všechny v Evropě, z různých částí Evropy. My se musíme na tyto mladé lidi zaměřit a musíme jim ukázat, že Evropa zde pro ně bude. To je náš úkol, je to úkol rumunského předsednictví a my stojíme za vámi a budeme vám pomáhat naplnit tyto úkoly. Děkuji vám. Děkujeme, vážený pane předsedo. A nyní to budou zástupci jednotlivých parlamentních politických skupin za EPP. To bude nejprve pan Stolojan. Děkuji. Děkuji za slovo, pane předsedající, a vítám zde v Evropském parlamentu paní premiérku. Předsednictví v evropských institucích a instituce Evropské unie vám vyjádřili velikou podporu pro předsednictví, kterého se ujímá Rumunsko. A my si to rovněž přejeme. Samozřejmě, že vás čekají obrovské úkoly, pokud jde o to, o čem se změnila rada, mobilita, transport, asi 40 různých jiných zpráv, které se týkají víceletého finančního rámce pro léta 2021 až 2027. Jsou tam jiné důležité oblasti, o kterých jsme se zmínili. A samozřejmě, že řešení těchto problémů bude tvarovat a formovat to, jak bude Evropa vypadat do budoucna. Všem, jak víte, paní premiérka, paní premiérko, máte mnoho nových ministrů ve, vašem, ve vaší vládě, kteří zatím nemají rozsáhlé zkušenosti v oblasti vyjednávání v rámci evropských institucí. Proto bych vás rád poprosil, abyste požádala tyto ministry, aby se rovněž snažili sledovat i určitá doporučení expertů, odborníků, kteří dokonale znají tuto problematiku a pracují na ní. Myslím si, že celá správně jste vyjádřila i určité obavy ohledně členských států na východě Evropské unie, které nechtějí nějakým způsobem být eh, nějakou samostatnou součástí odstrkovány. My víme, že Rumunsko není ani součástí Schengenu, ani eurozóny. To znamená, že naše země vlastně ještě zatím není plně integrována do Evropské unie. A předsedové evropské institucí jasně řekli, že naše země je připravena pro vstup do těchto dvou oblastí a že podpoří členství Rumunska v Schengenu. všem to samo o sobě nestačí. Vy, jakožto premiérka naší země, máte za povinnost eh, ve jménu jednak podnikatelské sféry a zároveň všech našich občanů se co nejrychleji setkat s francouzským, s francouzským i nizozemským premiérem a zároveň i kancléřkou Německá a kancléřem Rakouska přesvědčit tyto země o tom, že naše země skutečně je připravena stát se součástí šengenské zóny v Nizozemí, byste rovněž měla navštívit i nizozemský parlament, podle mého názoru, promluvit tomto parlamentu. Ovšem, podle mě ne se zástupci dvou komor rumunského parlamentu, který, kteří v poslední době ztratili Mm, určitou kredibilitu. Pokud jde o paritní práci v oblasti eurozóny, zde potřebujeme jasné prohlášení s akčním plánem, který se bude týkat jednotlivých bodů vstupu do eurozóny a zároveň bychom rádi slyšeli určité konkrétní sliby a závazky v tomto ohledu. A na závěr dovolte, abych vám popřál vše dobré v rámci předsednictví v Evropské radě. Děkujeme, říká pan předsedající. A nyní to bude za SAD pan Udo Bulman. Vážená paní premiérko, vážená Viorico, vítáme vás v Evropském parlamentu a blahopřeji. Blahopřeji k zahájení tohoto prvního rumunského předsednictví. My samozřejmě víme, jak vy osobně jste odhodlána, angažována, pokud jde o Evropskou unii, jste naší bývalou kolegyní, víme, jakým způsobem se angažujete jakožto Evropanka a proto zde vidíme velice kvalitní základ spolupráce s vaším předsednictvím i s ohledem na úkoly, které nás všechny čekají, o kterých jste se zmínila, a závažnou situaci v různých politických oblastech. Já jsem pozorně poslouchal váš projev a máte pravdu, že sociální koheze, regionální koheze, soudržnost, to je taková červená nit, která se line všemi těmito oblastmi. Určitě té organizování nového způsobu evropské konvergence. To je něco, co nám skutečně leží na srdci a o čem musíme hovořit. V poslední hodiny jasně zdůrazňuji závažnost situace v Londýně a kolik práce nás ještě všechny čeká bez ohledu na dnešní rozhodnutí. International Financial Markets hovoří o všech těch oblastech, které musíme řešit, které musíme nějakým způsobem napravit, ve kterých musíme být aktivní a oblast migrace je jednou z těch nejdůležitějších. Dovolte, abych vám ještě jednou poděkoval. Velice si vás vážím, protože vy jste v tom období vánočním se rozhodla, že pomůžete eh, všem těm, kteří zachrání životy ve Středomoří a že nebudete zavírat oči před tím, co se děje. A nepřipojila se k těm, kteří oslavují pouze ignoranství. Dovolte mi, abych ale také upozornil na to, že tady máme problémy, o kterých je třeba hovořit. Ano, jsou tady věci, které v nás vyvolávají obavy. Ano, věci týkající se rumunského soudního systému. Je tady, jsou tady věci, které je třeba reformovat. Musíme bojovat s korupcí ve chvíli, kdy v moderní Evropě jsme v situaci, kdy spravodajské služby ovlivňují práci státního zastupitelstva a soudu. No tak to je něco, co prostě není akceptovatelné, dámy a pánové. A chci o tom hovořit. Chci o tom hovořit také s vaším prezidentem, protože pod něj, do jeho pravomoci spadá jednání zpravodajských služeb a proto nemůžeme tady eh, říci, ano, jednotnost je velmi dobrá, ale je třeba eh, hovořit o těch věcech, jaké jsou. Musíme je nazývat tím správným jménem. A teď hovořím o těch věcech, Eh, které se tady, o kterých tady nikdo nehovoří. Ale ve chvíli, kdy dochází k, nespravedliv, eh, k nespravedlivému zacházení s lidmi, kteří eh, tedy tady podléhají nespravedlivým rozhodnutím soudu, no tak to je něco, co prostě nevyřešíte jenom nějakou celkovou amnestí. Prostě je třeba dodržovat základní hodnoty právního státu. Já vím, že vy to chcete udělat a já chci, abyste byli odvážní a chci vám tady tady vyjádřit podporu. Udělejte to, konejte tak, protože to je to nejlepší, co můžete udělat pro sebe, pro své lidi a pro svůj stát, protože právní stát, právní stát je výdobytkem evropské společnosti, která chrání své občany, která, které jí garantuje svobody a bojuje proti své voli. A my jako sociální demokraté to víme, protože z tohoto důvodu jsme se také založili jako strana před 150 50 lety. A to je přesně to, proč musíme takto jednat všude tam, kde potřebujeme. Ale stát není nějakým bitevním polem. Je třeba se zasazovat opravdu za dobro občanů a to musíme respektovat ve všech oblastech a na všech stranách eh, politického spektra. Paní premiérko, vy jste opravdu odvážnou ženou a já to vím. A vím, že vy taky chcete reformovat. A to je opravdu ten nejlepší předpoklad pro následující šest 6 měsíců, ale chci říci jednu věc. Ti, kteří vždycky všechno přesně dobře ví, hlavně ti konkurenti z Evropské lidové strany. Pokud této době máme stát, ve kterém se zavírají univerzity. Poprvé od doby fašismu, ve chvíli, kdy tady máme v podstatě státy, které nedodržují a nechrání práva eh, novinářů, no tak prostě nemůžete zavírat oči před tím, co se děje, jenom protože nemáte dostatečnou odvahu na to prostě nazývat ty věci vlastním správným jménem. A to není ten správný přístup v rámci politické debaty. Já už jsem to říkala panu Junkrovi, on to opravdu velmi dobře ví. Ale samozřejmě je třeba, jak říkám, hovořit o těch věcech tak, jak jsou. No, Děkujeme, říká pan předsedající. A nyní za EKR to bude paní Helga Stevens. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající, milí kolegové, kolegyně, vážená paní premiérko. Já samozřejmě vítám rumunské předsednictví. Šest měsíců to je velice krátká doba pro rozprávu, pro jednání a právě proto je velice důležité, abychom všichni táhli za jeden pro vás, abychom skutečně spolupracovali i s dalšími dvěma nadcházejícími předsednictvími. Pokud jde o evropské Eh, rozšíření Evropské unie, to bude skutečně záležitost rovněž velice důležitá. Poprvé od roku 2018 budeme hovořit o důležitosti dalšího rozšíření. Potřebujeme ovšem na západní Balkáně dosáhnout rozsáhlé reformy, aby se tyto země ze západního Balkánu dostaly do roku 2025 do Evropské unie. Ovšem ještě předtím si musíme zamést před vlastním Prahem. Hovoříme především o Brexitu a zároveň to, že se zvyšuje nespokojenost evropských občanů, pokud jde o migrační politiky a otevřené hranice. Boj proti nezákonné migraci je pro nás hlavní prioritou. Proto bych byla velice ráda, abychom využili spíše rakouský model a bojovali proti ilegálnímu překročení hranic. Doufám, že nás tomto podpoříte a že se to zároveň stane součástí jednání, pokud jde o evropský asilový legislativní balíček. A děkuji. Děkujeme, říká pan předsedající, a nyní to bude za ALDE Pán Ferhovšta, děkuji, děkuji za slovo. Děkuji, paní premiérko, vaše země v náročné době přejímá předsednictví, čeká i nás volby, evropské volby. Máme zde balíček mobility, dokončení bankovní unie, reforma dublinského systému, víceletý finanční rámec, mám celý seznam. A dohodu musíme dosáhnout i ohledně článku 7 jednacího řádu ohledně polského parlamentu, ohledně tohoto parlamentu a jeho, jejich kroků proti Orbánovi. Takže máte toho před sebou hodně. A mohu vám říci, že v průběhu vašeho předsednictví Doufejme, že nedojde k třetímu případu podle článku 7. Doufám, že to nebude právě rumunská vláda, které by se takovéto řízení týkalo. A já mám dojem, že takové vyhlídce nejste až tak vzdáleni tím, že nadále ignorujete rozhodnutí Benátského výboru ohledně několika případů, které se řeší v rumunském parlamentu. A nedávno jsem jednala s několika kolegy v Bukurešti a setkal jsem se s panem Drahněm, který tyto legislativní předpisy a návrhy obhajoval. Je to předseda vašeho parlamentu. On říkal, ona otázka právního státu je otázkou subsidiarity. Já vám mohu říct, že v Evropské unii je otázka subsidiarity řešena často, ale rozhodně není řešena v souvislosti s principy právními, s právním státem, s principy právního státu. To není subsidiarita. A mohu vám říct, že téhož dne jsem se sešel s panem Teračánu a on mi slíbil, že vaše vláda a hlavní politické strany se zasadí o to, aby došlo k změně těchto návrhů v souladu s předpoklady Benátského výboru. A navíc souhlasil, že Benátský výbor bude mít možnost vypracovat druhý posudek k této věci Následně přepracované návrhy ohledně zajištění nezávislosti justice, ohledně trestního zákonníku a ohledně zákona týkajícího se neziskových organizací a ohledně eh, procesních předpisů trestního práva budou opět zaslány Benátskému výboru. A já musím říci, že v Bukurešti nebyly tyto sliby dodrženy. Naopak došlo k tomu, že vaše vláda nadále se drží původní linie těch, jako je Orbán nebo Kačinsky. A já vám říkám, sleduje to i v tisku, že máte v plánu schválit zákon týkající se amnestie v oblasti korupce, což znamená, že ty veliké ryby se dostanou z dosahu zákona. A dovolte mi říct si jednu věc, pokud to bude potvrzeno, pokud to opravdu nastane, tak eh, moje skupina se takových partnerů držet nebude. My chceme zastavit korupci, chceme tuto zemi vyčistit a chceme doj- rovněž také zajistit odejmutí pravomocí státní bezpečnosti. A to není kritika na adresu vaší země. To je kritika na adresu řady praktik, které uplatňuje tuto chvíli vaše politická většina. Vůči já mohu vystupovat kriticky. Já jsem ctihodný občan. Rumunské republiky. V roce 2001 jsem v Evropské radě, a to mě nikdo nežádal, obhajoval zájmy Eh, Rumunska. Tehdy jsem se stal čestným občanem Rumunské republiky. Tehdy jsem bojoval o volební právo Rumunska, protože někteří říkali, že je to jenom východoevropská země. A nakonec se nám to podařilo prosadit. Získali jsme toto právo, které po právu náleží Rumunské republice. Je to stejné volební právo, jako má kdokoliv jiný. Já jsem uh, i proto, aby vstoupili do eurozóny a sami proto, aby vstoupili do šengenského prostoru. Takže to prosím nevnímejte jako kritiku. Je to spíše snaha apelovat na to, abyste byla skutečnou premiérkou, abyste se tohoto úkolu zhostila, aniž byste jakkoliv ustoupila s korumpovaným silám, které vás obklopují. Děkuji. A nyní za zelené to bude paní Keller. Vítám vás, paní premiérko, a samozřejmě vítám vaše předsednictví. Předsednictví to je vždycky příležitost oslnit, ukázat všechny své dovednosti v oblasti diplomacie, dosažení kompromisu, pokroku a že skutečně uděláte dojem na, os, na své okolí ohledně vašich dovedností a samozřejmě, že předsednictví hraje důležitou roli v našich institucích a v dalším pokroku Evropské unie. V především předsednictví je i možnost, kdy se dostává konkrétní země do světla reflektorů. A bohužel to, co vidíme, trošku vyvolává naše obavy. Rumunsko dlouho bojovalo za svobodu, za občanské svobody z vaš let eh, zničil totalitární režim, bojoval proti korupci a tak dále. Toto jsou úžasné výdobytky, na které musí být Eh, vážlit a zároveň i my samozřejmě hrdí. My všichni jsme na to hrdí. Ovšem v současné době tisíce lidí v Rumunsku opět vyšlo do ulic, žádají občanské svobody, o správné řízení a vládu věcí veřejných. Ovšem nejsou vyslyšeni. Naopak vláda bojuje proti eh, tomuto správnému řádnému řízení věcí veřejných a proti těmto svobodám v podstatě vlastně by to mohlo podpořit korupci, tyto nové zákony. Dokonce chcete omezit i možnost na protesty, na demonstrace, pokud vím. Ovšem předsednictví musí jít příkladem a musí být důvěryhodné. A vy samozřejmě máte ještě dost času, abyste se stále takovým dobrým příkladem, který potřebujeme v Evropě. Ovšem čas běží. Polovina vašeho předsednictví bude plná mnoha důležitých výzev, Brexit, ať už k němu dojde nebo nedojde, nové volby a tak dále. Ale zároveň Evropská unie potřebuje dlouhodobou vizi. Právě proto jsem ráda, že organizujete summit v květnu ohledně budoucnosti EU. Ovšem proto, aby byl úspěšný, potřebuje se dotýkat těch nejožehavějších problémů v Evropské unii, jak zamezíme klimatickým změnám, dále je to přechod Eh, k uhlíkově čisté ekonomice, sociální práva, nejenom hezká slova. A zároveň, jak budete bojovat proti určitému odporu proti právnímu státu, který vidíme v některých členských zemích Evropské unie. Já vám přeji hodně úspěchu ve všech těchto důležitých výzvách a skutečně doufám, že budeme pozitivně překvapeni. Děkuji. Per il gruppo confederale della sinistra unitaria e sinistra verde nordica la parola all'onorevole Silichiotis. Ευχαριστώ, a prosím pana Selkiotise za GUE NGL, prosím. Děkuji, pane předsedo. Vaš, vážená paní premiérko, vítejte v Evropském parlamentu. Rumunské předsednictví bude muset řešit celou řadu uh, problémů ekonomické krize. Jde samozřejmě o to vyřešit eh, otázky týkající se nerovnosti a společenské problémy společnosti, která nemá příliš mnoho naděje, protože eh, byly publikovány statistiky, podle nichž každý sedmý důchodce je na Prahu chudoby. A to samozřejmě vede naší společnost k tomu, že se ptají, proč vůbec Evropská unie existuje a proto Evropská unie a její předsednictví nemůže vlastně v tuto chtít důvěru svých občanů, pokud nezastaví neoliberální politiky a podporu paktu stability, nebo pokud se nepodívá na finanční disciplínu a na politiky úspor. Za GUE NGL chci říci, že my bychom si velmi přáli, abyste se podívali na přání evropských společností, které se snaží více držet progresivních politik a politiků, kterým jde o soudržnost, protože ta chudoba, které v tuto chvíli čelíme v Evropské unii, si vyžaduje pilíř, sociální pilíř, který opravdu bude řádně odpovídat na potřeby dnešní společnosti, protože bohužel v tuto chvíli hovoříme pouze s prázdnými slovy. Jsou to prázdná slova, eh, slogany, mota, ale to nechceme. Musíme investovat, musíme podpořit ekonomiku tak, abychom zajistili ekonomický růst, který bude ve prospěch, ku prospěchu našich lidí a společností. A to musí být také hlavní cíl víceletého finančního rámce rámce. Také digitalizace, která je jednou z hlavních priorit, kterou musíme zohledňovat, tak aby mohla být vytvářena nová pracovní místa, tak aby byla respektována pracovní i lidská práva. Kromě toho také potřebujeme opravdu daleko větší humanitární zaměření a perspektivu, eh, na níž se, z níž se budeme dívat na migraci. Nechceme pevnost Evropy. Místo toho, abychom se zaměřili tlačili na Turecko, které by mělo zastavit migrační toky, tak bychom měli vyvíjet na Turecko tlak tak, aby přestalo ohrožovat suverenitu států, jako je Kypr a Řecko. Děkuji mnohokrát. Děkuji a za ENE e pan Paxas, prosím. Premiéra. Děkuji, pane předsedo, vážená paní premiérko. Nárůst, hospodářský růst Evropské unie, lepší možnosti obrany, společné hodnoty. To jsou otázky, které řešíme celou řadu let, aniž by došlo k realizaci takovýchto úkolů. Paní premiérko, budete se mnou souhlasit v tom, že v danou chvíli je nejdůležitější si zodpovědět dvě otázky. První otázka zní, proč zájem na spolu sjednocení Evropské unie byl nahrazen zájmem je rozbit. Proč 7 milionů Britů hlasovalo pro Brexit? Proč? Co byl ten hlavní faktor, který k tomu vedl? Co můžeme udělat pro to, aby Němci, Francouzi a další nepostupovali stejně jako Britové? Paní premiérko, tyto otázky nemůže zodpovědět program růstu například nebo cokoliv jiného. Jde spíše o naprosto zásadní změnu Evropské unie. Děkuji a za ENF prosím pana Majera. Děkuji, pane předsedo. Dvě věci, dvě věci, které jsou pro mě opravdu velmi podivuhodné v rámci této debaty. Socialistický americká vláda, která hovoří o migraci a obraně vnějších hranic. Gratulace. A ještě co se týče pana Bulmana, který místo toho, aby se zabýval problémy, tak tady vlastně jde do protiútoku, což je něco, co sice známe, ale eh, rozhodně to eh, není součástí nebo nemělo být součástí dnešní historie. Co se týče rakouského předsednictví, tak my jsme opravdu zpracovali a velmi jaksi intenzivně jsme pracovali na našem Eh, programu a proto já také eh, přeji vám co nejvíce úspěchů ve vašem předsednictví. Samozřejmě to nebudete mít eh, jednoduché, my už jsme slyšeli, čemu všemu se budete muset věnovat a my si samozřejmě vážíme vaší země, vašich lidí, ale máme určité pochybnosti, které se týkají vaší vlády a vaší schopnosti opravdu řídit a ujmout se, převzít tedy řádným způsobem předsednictví Evropské unie. Vy jste vlastně už třetí šéfkou vlády v této legislativě legislativní periody a uvidíme. Uvidíme tady. Hovoříme tady o nové legislativě v oblasti korupce, což je samozřejmě něco, co budeme řádně bedlivě sledovat. La parola all'onorevole Ivan non iscritto. Mulțumesc, domnule președinte. Eu, spre deosebire de mulți care au criticat asta, na rozdíl od mnoha dalších, kteří um, se vyjadřovali provokativně. Já jsem um, přesvědčen, že toto předsednictví bude úspěšné, protože to je potřeba. Evropská unie prochází velice obtížnou fází a potřebujeme mít jistotu, že všechno, o čem mluvíme, se bude dít v praxi. Takže máte moji podporu Jsou tady mm, z mého hlediska dvě důležitá témata. Jednak ehm, tři čtvrtiny států čelí fenoménu moderního otroctví. Jsou tam lidé, kteří nemají práva svobody, neznají svá skutečná práva. Nejde jenom o Rumuny. Jde o tři čtvrtiny zemí. Je mm, mnoho tisíc lidí v Německu je v podmínkách moderního otroctví. Mluvíte o kohezi, samozřejmě na to potřebujeme přímé zdroje. A celkem mm, to ve výši 1 miliarda euro. Asi 40 miliard um, euro v Rumunsku mizí z pří, důvodu přímých a nepřímých nákladů. Dvě miliardy euro se ztrácí v Itálii každý rok, 120 ve Španělsku, takže to je nějaký bilion euro, které by bylo možné použít v Evropě, pokud bychom byli schopni čelit tomuto problému. A to je velice důležité, týbot na program předsednictví. Dobrý den, já bych chtěl apelovat na kolegy, aby respektovali čas, protože máme velké, obrovské spoždění. Minutu 30 má slovo paní Šujca. Předsednice rumunské vlády, drago mi je da jste danas ovdě i da je prvo rumunsko presjedanje na... Je to pro mě potěšení, že vás mohu zde přivítat. První rumunské předsednictví začíná právě v tomto triu, kterého se zúčastňuje i Chorvatsko. Doufám, že budeme dobře spolupracovat. Pokud jde o vaše priority, já jsem si to všechno vyslechla. Určitě konvergence, soudržnost jsou zásadní a finanční rámec bude velký úkol. My jste hmm, hovořila o tom, že mezi východem a západem existují rozdíly zde doufám, že vaše záměry se v tomto podaří. Potom bezpečnost v Evropě. To je velice důležité téma, protože chceme, aby Rumunsko a Chorvatsko a Bulharsko, aby vstoupili do Schengenu. Tudíž očekáváme, že budete dělat konkrétní věci, tak aby bylo možné vstoupit do Schengenu, tak abychom skoncovali se dvou, s dvou rychlostní Evropou. Hovořila jste o vašich prioritách, včetně silné Evropy s globálními partnery, včetně NATO, ale co mě zneklidňuje, je, jsou společné hodnoty, o kterých jste hovořila. Takže zde existují různé otázky, které se v tomto kladou. Něk- o některých zmínili i kolegové, je, jsme slyšeli, Víme, že v Rumunsku e, e, se hodně protestuje na ulicích kvůli právnímu státu a my zde Eh, s řadou vašich tézí eh, souhlasíme, ale ptám se, zda jste vyslechli občany na ulicích a mm, jak je to s právním státem, protože právní stát je důležitý i pro úspěch vašeho předsednictví, takže chci, abyste na toto odpověděla. Děkuji, Maria Joao Minuta. Uh, uh, Vítejte, paní premiérko, milí kolegové. Rumunské předsednictví bude prvním předsednictvím vaší země, ale bude posledním předsednictvím před evropskými volbami. Takže bude velmi důležité. A já se zejména soustředím na summit v Sibiu. To je naše poslední šance ukázat jinou Evropu pro všechny evropské občany před evropskými volbami. Chci vám tedy sdělit, jaká jsou naše očekávání a naše přání. Jakou Evropu bychom chtěli na samitu v Sibiu ukázat? Přicházíte se správnými prioritami, abychom měli větší jednotu mezi Evropany, větší a soudržnost je určitě klíčové slovo. Jak jste říkala, ekonomická, sociální a politická soudržnost. Je to určitě zásadní priorita a musí se promítnout do něčeho konkrétního. První věc je sociální pilíř, který se promítne do evropského práva a do silných evropských finančních nástrojů. Druhá věc je předběžná dohoda o víceletém rozpočtu, kde bude soudržnost jako ústřední část, včetně, řekla bych, ne, nejen pro všechny členské státy, ale také pro eurozónu. A potom je tu třetí důležitá věc. A Evropa, která se opírá o evropské hranice a snad bude Rumunsko už zahrnuto do šengenské oblasti. A další je lepší partnerství se všemi sousedními regiony, včetně našich východních partnerů, o které na kterých nám velmi záleží. A s nimi bude samozřejmě jednodušší lépe zvládat migraci. A konečně, pokud bude existovat taková Evropa, tak eh, nastane jednota, ať se stane s Brexitem cokoliv. Tak to je důležitý historický úkol, ale je to velká také příležitost. Diva, un minuto. Minutu, pan Deva. The European, the Romanian presidency is a safe pair of hands Pane předsedo, rumunské předsednictví je mm, bezpečný aktér pro proces Brexitu. Před dvěma lety jsme se domnívali, že to bude snadné Brexit. Dnes je to horký brambor a není to snadné. Kdo tedy premiérka eh, se toho zhostila a mm, v dolní sněmovně to e, nevypadá dobře, nicméně premiérka nechce vylít s vaničkou i dítě, ani nechce změnit pravidla hry během hry. Ví, že to je paddořina skřínka, ale chce dostat e, z toho co nejvíc pro Británii. Je mezi e, jaksi dvěma obtížnými problémy. Chce Eh, musíme se modlit, eh, aby eh, byla úspěšná. Minutu pan Ujaždovský. Koledzy, chce życzyć mm, pani... Milí kolegové, chtěl bych popřát Rumunsku velmi efektivní předsednictví a chci vás vyzvat, abyste hovořili o programu předsednictví Máme mnoho práce, jednávání okolo rozpočtu, nové formy migrační politiky, evropské reformy. Celá řada naplánovaných kroků v programu předsednictví. Patří tam také politika soudržnosti a to je priorita, která je mi velmi drahá. A jsem si jist, že Rumunsko přinese novou geopolitickou citlivost tomu co se děje na východě našeho kontinentu a také vztahům s Ruskem. Samozřejmě zásadní hodnoty jsou dodržování zásad právního státu, to jsou věci velmi důležité, ale myslím, že bychom měli popřát Rumunsku, aby dokázalo překonat eh, tyto překážky. Tady eh, máme na vás otázku od pana Nikolaje. Akceptujete ji? Děkuji, pane předsedo. Není pochyb o tom, že rotující předsednictví představuje velké výzvy. A není jednoduché hovořit o budoucnosti Evropy za současných podmínek s Brexitem na obzoru. Ale je velmi snadné hovořit o jiných otázkách. Neexistuje dostatek informací a dostatek soudržnosti. A to jsou velké výzvy na úrovni Evropské unie. Není pochyb o tom, že právní stát je prioritou pro Rumunsko. A to je vidět na tom, jak se dodržuje předseda. Ano, tady byste, tady přece jde o to klas otázky otázku na pana Ujazdovského. My jsme eh, dva jménem Nikolaj, nebo dvě, do. No vy jste, vy jste požádala o slovo, tedy v rámci modré karty, ale to má být otázka. Otázka na pana Uježdovského. Okay. Pokud to nebyla otázka, ne, ne, to není otázka. Takže potom, dobře, takže tak ne. Pan Hokmark, prosím, minuta 30, pane Hokmarku. Pane předsedo, paní premiérko, to je úžasné, že Rumunsko je předsednickou zemí. To je takový signál, jak se Evropa posunula. Ale teď se musíte zapřičinit, aby to bylo úžasné. A já bych dokonce řekl, že vy a vaše vláda musí bojovat s korupcí, tak jak to požadujete od ostatních vlád. To znamená eh, omlouvat skorumpované eh, politiky a dávat jim milosti jenom kvůli tomu, že věznice jsou přeplněné, no to není v Evropské unii akceptovatelné. To není akceptovatelné zavírat ty, kteří bojují proti korupci a kriminalizace. Jejich to není možné, a, ale na, a na druhé straně dávat amnestii těm, kteří mm, jsou skorumpovaní, to není akceptovatelné. Udo Bulan vás obhajoval, ale já si myslím, že to je hanba pro socialisty to, tím se diskreditují. A vy musíte vzít všechno odpovědnost a zachránit Rumunsko, protože my mm, si myslíme, že to je úžasné, že předsedáte, tak prosím, hostěte se toho s veškerou odpovědností. Pane Hokmarku, je tady na vás modrá karta. Akceptujete od pana Frunculiky? Ale tedy, pane Frunculika, od, položte otázku. Vážený kolego, nemyslíte si, že to je trapné, že dnes předseda EPP, pan bývalý předseda Josef Dole, eh, eh poblhopřál prezidentova prezidentovi Rumunska a popřál mu hodně úspěchu. Víme velice dobře, že rotující předsednictví v EU, že to Eh, dělá vláda s premiérem. Takže mm, pan kancelář Kurz předal tedy funkci mm, panu prezidentovi Johannesovi a to by byla velká chyba, kdyby to udělal. No, pane předsedo, já si myslím, že můj kolega asi je tady mimo mísu trochu, protože já jsem hovořil o problémech s korupcí v Rumunsku, tak jak to i dokládá Benátská komise, Transparency International a další o tom hovoří. A e, to znamená dávat milost skorumpovaným. Mm, mm, tak e, to je něco jiného. Vy jste eh, mluvil o tom, že někdo blahopřál prezidentovi vaší země, no to mě nevadí. Proč ne? Já myslím, že vy a socialisté byste měli být stejně přísní vůči Rumunsku, tak jako my chcem, jsme vůči Maďarsku a Polsku, protože zneužití moci, to je to tež všude. Všude proti tomu musíme bojovat stejně. Prosím, minutu má Tania Fajon. Spoštovana premiérka, v začátku předsedování. Vážený pane premiére, pane premiérko, od samého počátku předsednictví jste nás zaujala a jsem přesvědčena, že se prosadíte během vašeho předsednictví. Týká se to zejména situace na západním Balkánu. Je třeba v tomto regionu přinést pozitivní příběhy a chci eh, poblahopřát našim přátelům v Makedonii, kde proběhlo eh, hlasování v parlamentu o změně ústavy. A věřím, že i Řecko tuto změnu schválí. Vedoucí představitelé těchto zemí byli odvážní při řešení tohoto sporu. A já bych chtěla vyzvat lídry a předsednictví, aby bylo velmi neústupné, pokud jde o pokusy ničit naše instituce a šířit šíření nenávisti. Evropa bude sociální nebo nebude. Potřebujeme stabilní a klidnou Evropu. A věřím, že dobře povedete Evropskou unii. Minutu, paní Tomáš rumunjska prvi put predsjeda vijećem u vrlo zahtjevnom vremenu kad se mora. pane předsedo je to první eh, rumunské předsednictví ve složité době kdy mám, se musíme dohodnout tam víceletém finančním rámci a opustí nás jeden člen. Společně s evropskými volbami to bude eh, určovat budoucnost společenství. Myslím, že vnitřní problémy Rumunska um, by eh, to neměly negativně ovlivnit. Nesmíme ztrácet čas, musíme diskutovat o politické eh, mapě. Migrační otázka nepočká ani naše eh, pozice ve světě. Myslím, že je důležité a správné, že rumunské předsednictví se zabývá těmito otázkami. Otázka bezpečnosti je také důležitá. Evropa není nebezpečná, ale ani není už tak bezpečná, jak bývala. Eh, vzhledem k stále častějším útokům. Ochrana hranic musí patřit mezi naše priority. Pan Marinesku, minuta 30. de Děkuji. Mm, mm, bude probíhat jednání o jednotlivých tématech s rumunským předsednictvím, což se těším. Já už Nyní spolupracuji s rumunským stálým zastoupením a budu eh, přispívat k uzavírání legislativních složek a mm, obhajovat zájmy eh, rumunských občanů ve všech problémech. Neakceptuji eh, obvinění mm, stran PSE a ALDE. Myslím, že je nefér Eh, zastavit volný pohyb evropských občanů a neakceptuji tvrzení ohledně právního státu. Jste mluvila o politickém konsensus, ale já si nemyslím, že tady by měl být konsensus proti um, evropským hodnotám nebo právnímu státu. My jsme um, měli vstoupit do Schengenu a um, měli jsme upravit uh, justiční um, ehm, tásky a Hm, pak jsme se, bylo nutné přesvědčit evropské vlády, aby hlasovali ve prospěch Rumunska. Musíme to být opatrní, kdo bude jednat jménem rady. Ehm, evropské fondy je třeba využívat dobře. Potřebujeme eh, v Rumunsku železnice, nemocnice, dálnice. Eh, vy jste na straně Rumunů a budete schopni získat respekt evropských partnerů. Vaším úkolem je zastupovat Rumunsko v souladu s přáním vlastních lidí, nejenom mm, z Božského parlamentu. Pane Marinesku, je na vás modrá karta. Akceptujete od uh, paní Konsáry? Pane předsedo, uh, mě trošku překvapilo, že nikdo Eh, romaväestön eh, ja Kun te olette Romaniasta, niin eh, haluaisin kysyä teiltä, että johtuuko... Nikdo zde nemluvil o velkém problému v Rumunsku, a to je porušování práv Romů. Ano, a takže hm, jaká je situace Romů? Zlepšila se a hm, často my jsme tak zdvořili tady při takových diskusích, že nehovoříme o těchto citlivých otázkách, jako tedy je pane Marinescu. mea eh, venită din eh, lipsă de informații, doamna... Podle mého soudu to je otázka kvůli nedostatečným informacím, které má paní poslankyně, tak přijďte se mnou, pojďte se mnou do Rumunska, do mého kraje, zvaru další otá- poslance a poslankyně, pojďte se mnou ke mně do o regionu a uvidíte, jak je to eh, se tímto problémem. Děkuji. Eh, Paní předsedkyně, eh, eh, každý rok se mění předsednictví rady. Je to rutinný postup, minimálně pro, na evropské úrovni. Převzetí předsednictví Rumunskem se od tohoto odlišuje během mm, protože je pod velkým časovým tlakem vzhledem k volbám a také předsednická země Eh, se vlastně stává centrem pozornosti. Se týče mechanismů eh, spolupráce a boje proti korupci, tak eh, komise konstatovala moratorium a byla schválena rezoluce a mm, Rumunsko je velice mm, pečlivě sledováno. Samozřejmě to představuje i šanci. Země může ukázat, že je schopna své vlastní problémy řešit společně s těmi povinnostmi, které před nimi stojí. A e, Rumunsko může dosáhnout mnohého na evropské úrovni a rádi je přitom podpoříme. Pan Jurek na jednu minutu. Pane předsedo, než zahájím tento minutový projev, chtěl bych vám jenom říci, že po vystoupení pana Bulmana před 20 minutami jsem se pokusil promluvit eh, kvůli technické poznámce, předsedal pan Tajány a podle článku 11 jednacího řádu eh, jsme vedeni k vzájemné úctě a zamezení pomluvám. To, co řekl pan Bulman, který hovořil o členském státu Evropské unie a vládě, která je fašistická, to je projev neúcty vůči parlamentu a vůči největš, největší politické skupině, skupině pana Tajányho. Myslím, že pan předseda by měl reagovat okamžitě. Za druhé, neexistuje žádný právní základ pro neudělení slova někomu, kdo o slovo požádal. Když je to požadavek k jednacímu řádu, pan Bulman není jediný, kdo vede takové řeči. Pane předsedající, chtěl bych, abyste vyřídil předsedovi Tajánimu, že tato situace je nepřijatelná. To je vystoupení pana Bulmana, které proběhlo bez reakce předsedy a nyní bych rád zahájil své vystoupení, na které mám jednu minutu. Ne, ne, omlouvám se, ne, ne. Vy jste si vzal slovo k otázce, a, která se týká pana předsedy Tajanyho, Tajanyho, který předsedal a který velice dobře ví, o co kráčí. Já mu to sice řeknu, ale to byl smysl tedy vašeho příspěvku. A nyní má slovo pan Andrie minutu. Děkuji. Paní premiérko, vítejte zpět eh, ve vašem bývalém domově. Postavení evropský projekt potřebuje takovou úroveň výdajů, které budou ambiciozní a budou obráceni k cílům trvale udržitelného rozvoje. Musíme bojovat s klimatickými změnami a také s územní nerovností. Vzhledem k nástupu extrémních sil evropský projekt musí jít cestou obnovy ekonomiky. Rada si musí uvědomit, že bez významného pokroku, pokud je o zdroje, Evropský parlament nedá souhlasné stanovisko k výdajům. A konstatuji, že pokrok u výdajů je nulový. Chápu, že v květnu chcete definovat hlavní linie schody, pokud jde o víceletý finanční rámec. Jak rozumíte těmto hlavním liniím a jak chcete vzít v úvahu stanovisko parlamentu za tímto účelem. Děkuji. Děkuji paní Bresso. Mercedes, minuta. Ano, pane předsedo, paní premiérko, především vám přeji hodně úspěchu do vaší funkce a děkuji za vaše čtyři tematické priority, které jste přednesla. Já bych chtěla se vyjádřit k územní konvergenci. Myslím si, že žádné území, jak vy jste správně řekla, nesmí být mm, stranou. A proč? Já, proč si to myslím? Já si myslím, jak jsme to tady i řekli několikrát nebo před nějakou dobou v parlamentu, my musíme mít i agendu pro horské, periferní, venkovské oblasti. Jak víte, máme agendu pro městské oblasti, ale také i pro ty ostatní musíme mít agendu. Takže vy byste měla akceptovat indicie, které jsme vám dali. To znamená začít se tímto zabývat a vypracovat to v agendu. Já si myslím, že to by mělo být důležité pro vaše předsednictví, protože Rumunsko má hodně periferních oblastí, hor, venkova, takže pro vás významné téma. A ještě minutku, ne, vteřinu. <clears throat> Více než 20 milionů mladých lidí poprvé půjde k volbám. Co hodláte udělat, abyste je zapojovali více, abyste jim i pomohli, aby skutečně přišli volit? Paní Breso, děkuji. Pan Nika, minuta. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, paní premiérko, vážení ministři, vážené ministrně, chci vám poděkovat za jasné předložení priorit rumunského předsednictví. Chci také zamezit eh, nejasnosti, protože jedno z vystoupení vůbec eh, nesouviselo s rumunským předsednictvím a s prioritami tohoto předsednictví, a spíše se jednalo o volební zájmy. Podívejte se, co se stalo s panem Frahovštatem. Je třeba si uvědomit, že tu nejsme jenom pro volební reklamu, ale někdy se to prostě stane. A chci vás povzbudit. V Bruselu je asi 200 úředníků, kteří pracují pro toto předsednictví, další stovky úředníků působí v Rumunsku za stejným účelem a chtěli jste, aby Evropa měla své místo ve světě, Evropa opřená o své hodnoty. A věřím, že Rumunsko se zapíše do dějin a tato práce umožní ukázat, že je to nejdůležitější krok, který Rumunsko udělalo ve svých dějinách. Děkuji, pane Niko. Nyní paní Toja, Patricie, máte minutu. Pane předsedo, já se velice vřele chci přivítat paní předsedkyni rady, tedy eh, což byla eh, i členka našeho parlamentu a naší frakce. Chci zdůraznit několik aspektů, protože již jsme to hodně slyšeli, především od kolegů z mé frakce, s čímž já zcela souhlasím. A chci připomenout dva důležité aspekty. Sociální pilíř, to je jeden ze čtyř pilířů, které rumunské předsednictví má za základ svého programu. A potom je to otázka, že Evropa musí být akceschopná v teď, v této fázi, která je tak kritická pro občany a pro některé země, především které zažívají sociální tenze. Eh, a mm, takže zde je ten požadavek, aby Evropa se přiblížila občanům, aby, se při, aby pracovala pro lidi v sociální oblasti, pro děti a podobně. A potom průmysl. průmysl. Evropa mm, roste, ano, ale opět by měla reagovat na potřeby. A z tohoto pohledu e, máme různé e, programy, které by měly Eh, k tomuto přispět jako horizont a podobně. Děkuji, pan Danty, Nikola Danty, minuta, děkuji, pane předsedo, paní eh, premiérko, vítejte zpět v Evropském parlamentu a eh, rumunské předsednictví bude mít kratší dobu vzhledem i k volbám. A vzhledem k tomu málo času, který mám já, tak se zaměřím na důležité, pro mě důležité téma, to je jednotný trh protože to je jeden z velkých výdobytků evropské integrace. A bohužel pořád je tam hodně slabin, nedostatků, které v posledních letech a v poslední době vzbuzovalo protievropské nálady a strach zde mm, mm, my, mm, my potřebujeme mít efektivní rámec pravidel, především pro digitální transformaci naší společnosti a ekonomiky. A nakonec bych rád eh, zdůraznil jedno téma, a to je téma právní úpravy dohledu nad trhem. Já, bych, eh, já jsem rád, že spolu s eh, rumunským předsednictvím dokončíme vyjednávání v příštích týdnech a určitě bude nutné zajistit, aby evropští občané měli výrobky, které budou bezpečné a v souladu s předpisy, a to především ty, které kupují online. Potřebujeme zde regulaci, abychom lépe chránili spotřebitele, abychom garantovali i e, řádnou hospodářskou soutěž pro naše podniky. Pane Dante, děkuji. A nyní Catch the Eye. Máme zde 25 přihlášených. Není možné dát slovo všem. Dáme slovo deseti řečníkům. Především rozdělíme to podle frakcí, tak aby všechny frakce byly E, zastoupeny. Pane Pasku, máte slovo minutu. Doamna prim-ministru, domnule președinte. Pane předsedo, paní premiérko, každé předsednictví se musí soustředit na tři oblasti. Musí se soustředit na uplynulou práci, na vlastní cíle a musí také konkretizovat e, situaci v Evropské unii v dané chvíli. Rumunsko musí respektovat tyto požadavky. Dnes máme celou řadu mezinárodních požadavků, zejména liberalizace v oblasti obchodu a předsednictví by mělo posílit místo Evropské unie jakožto klíčového pilíře mezinárodního obchodního systému. Nesmíme zapínat na to, že Evropská unie je mocná nejen jako instituce, ale také proto, že musí rozvíjet velkou snahu v oblasti, kde působí členské státy. Pokud jde o ochranu nabízenou institucemi, vše, co bylo zatím splněno a provedeno, to se týká i vojenské síly jednotlivých členských států. Musíme posílit naši Evropskou unii. Ty, těchto cílů nedosáhneme skrze drobné politické zájmy ale musíme být schopni spolupracovat se všemi dalšími subjekty Evropské unie. minuta, pan Děkuji mnohokrát, pane předsedo a paní premiérko. Nejdříve chci říci, že jste poprvé v čele Evropské unie. Je to historická chvíle pro naši zemi a chci jasně říct, jaká je situace. Toto předsednictví je předsednictvím, které drží evropský, rumunský lid, který je připraven na první předsednictví Evropské unie. Vidíme, co se stalo za minulé dva roky v Rumunsku. Obyvatelstvo je v ulicích, aby hájelo justici a právní stát a často má v rukou vlajku Evropské unie. Teď máme předsednictví Evropské unie. Je to čest, ale i odpovědnost. A tato odpovědnost, které vás odkazuji, musíme se soustředit na rozpočet Evropské unie a musíme za každou cenu zajistit, aby příjemci evropských fondů mohli využívat tyto částky. A je třeba také dodržovat podmínky využívání těchto fondů. Brexit závisí na dnešním večerním hlasování a musíme nabídnout milionům evropských občanů záruky pro budoucnost. Za třetí, Rumunsko má také možnost vyřešit eh, problémy související s, s východním sousedstvím a určitě zařadit na pořadné tyto otázky. Musíte dodržovat evropské hodnoty, evropské právo. To očekáváme, to očekává rumunský lid. Snažíme se dodržovat čas, kolegové. A Nyní na minutu pan prezidente. Pane premiére, já budu mluvit o migraci, protože to je zase deja vu. Rada um, Eh, udělá to, co by měla, bude pokračovat dál, nezmění Dublin 3. Eh, Řecko a Itálie se staly eh, vlastně takovými mm, točišti nelegálních migrantů a úplně jsou zaplaveni. Migranti nyní přicházejí do EU z Turecka přes pozemní hranici. Také chci, aby změnil azylový systém. Měli bychom zrušit Dublin 3. Azylové žádosti by se neměly předkládat v prvním státě vstupu, ale měly by se distribuovat bez, i mezi ostatním. Grapini, minutu. Pane prim-ministru, domnule comisar, domnule președinte, stimați membri ai... Uh, Pane předsedo, vážení Eh, zástupci vlád, vážení kolegové. Eh, chci poděkovat všem, kdo vyjádřili důvěru rumunskému předsednictví. Já jsem také byl ve vládě a jsem um, přesvědčena, že se dostaneme dál. Nebudu mluvit um, příliš o tomto programu. Poprvé uh, jsme měli uh, výbor, kde všichni se snažili přispět tomu programu. uh, chci říct jednu věc. Je škoda, že kolegové, kteří mají falešné informace, je nyní využívají používají zde v Evropském parlamentu. My bojujeme proti falešným zprávám. Ano, je to volební období, ale neměli bychom útočit na členský stát jenom protože má předsednictví. Mluvme o tom důležitém programu. To by bylo užitečné, mluvit o těchto věcech, jak to uděláme. Mluvme o prioritách. Mluvme o věcech, které, um, um, kterými um, si nejsme jistý. Nyní, nyní jsme měli jednání o důležitém tématu a nakonec uvidíte, kolegové, jak Rumunsko, eh, jakou dobrou práci odvede. Přeji hodně úspěchů. Pani Kuneva, minutu. Agapiti, kyria Porge. Chérome που σας ξαναβλέπω εδώ. Το 2018 συμμετείχατε ως στην... V roce 2018 um, jste um, poslancem, přišli jste s pár kolegy, panem Perinským, Grapiny z Rumunska a na konferenci, kterou jsem organizovala, bychom hledali eh, možnosti spolupráce na Balkáně. Já myslím, že půjdeme stejným směrem. Ehm, byli jsme eh, znepokojeni v souvislosti s Rumunskem, eh, co se týče sociálních práv a zabezpečení. Je tomu tak skutečně? Znáte priority Evropského parlamentu? Je to sociální pilíř, lidská práva. revize společného azylového systému. To by měly být vaše priority. Děkuji, paní Jaroka. Máte minutu. Honorable Prime Minister, we wish you the best for your presidency and thank you for... Pane premiére, my vám Paní premiérko, vám přejeme hodně úspěchu na vaše předsednictví. Pro nás jedna z nejdůležitějších věcí je koheze. Nejenom co se týče ekonomických rozdílů, ale e, také co do přístupu k právům jako evropským občanům. Sociální a regionální koheze je velmi důležitá. My e, m, na vás hledíme s nadějí v příštích šesti měsících, protože věříme, že máte eh, velké zkušenosti. Ehm, mm, snažíte se změnit situaci v jedné z nejchudších zemí eh, Unie. Děkuji, že myslíte na Romy a také eh, děkuji panu Marineskomu. je skutečně důležité se vrátit k problematice chudých. Vaše předsednictví by skutečně mělo vyslat signál, že i 120 milionů chudých, kteří žijí v Evropě, se musí, eh, jejich situace se musí zlepšit v příštích letech a vaš, věřím, že vaše předsednictví toto bude prosazovat velice intenzivně. Minutu má slovo paní ministru Pane předsedo, paní premiérko, vážení ministři, milí kolegové, není to náhoda, že dnes 12 let po přistoupení Rumunska představujeme priority předsednictví a slavíme dvě důležitá výročí. Je 69 let, kdy se narodil pan Anesku, velký národní hrdina, a také slavíme Den národní kultury. A vidíme, co se v Rumunsku děje, vidíme, co se děje zde v Evropském parlamentu. Rumunsko, paní premiérko, byste to řekla, eh, představuje svou vizi, co se týče eh, mandátu při předsednictví. A je to vlastně třetí výročí. Je to oslava, která nás eh, nutí k mm, pocitu nedílného člena evropské rodiny. Paní Dančelo a další členové rumunské vlády. Kolegové, chci vám říct, že musíte věřit vizi Rumunska. Rumunsko bude na úrovni. A pro mě je skutečně ctí, že jako europoslankyně se mohu zabývat otázkami, které bude řešit předsednictví mé země. Jako místo předsedkyně zemědělského výboru vím, že společná zemědělská politika je prioritou pro Evropu. A z tohoto důvodu, paní premiérko, vám kladu následující otázku. Jaká je vize rumunského předsednictví v této oblasti? Co navrhuje rumunské předsednictví v oblasti zemědělství? Pan Preda, minutu. Eh, Velmi stručně, paní premiérko. Během minulého měsíce zazněla kritika vaší vlády z úst Evropské komise několikrát. Eh, při aktivit při informaci o Evropské komisi, jste hovořili o povrchnosti a to také zaznělo, že zahraniční síly manipulovaly s parlamentem. Jak chcete spolupracovat s komisí a parlamentem? To jsou vaši partneři a e, mezi institucemi je třeba důvěry. Vy sama jste řekla, že nemůžete věřit komisi a parlamentu. Chtěl bych vám něco říci. Když se mluví o prioritách rumunského předsednictví, v Rumunsku rozhlas, televizní stanice musela přerušit eh, svůj přenos, protože byly promítnuty některé eh, záběry. Pan Bulman hovořil o represi novinářů. Měla byste se o to zajímat, paní premiérko protože v Rumunsku neexistuje svobodný tisk. Pokud eh, se nechcete vrátit k cestě rozumu a pokud zde dáte přednost propagandě před pravdou, tak si kladu otázku, jak budete postupovat jako předsedající rady. Pan Wonen, minutu. pane předsedající toto je rumunské předsednictví, to první rumunské předsednictví. Je tady mnoho otázek, které třeba vyřešit v příštích měsících k těm jednotlivým tématům, ochrana kritiku z vlastních řad, jak je to důležité, whistleblowers, takzvaní, ať už jsou ve veřejném či soukromém sektoru, musí Eh, mít mm, mm, jistotu, že mohou oznámit tyto zločiny bez obavy z represálí. Pokud to mu tak nebude, tak nebudou nic oznamovat tyto trestné činy, které pokračují léta. Rada spochybnila právní základ směrnice a eh, právní služba komise nebo parlamentu ehm, hmm, podobného nezjištěli. Ne, nesmí to znamenat, že se to mm, nezasekne v radě. Rumunsko se snaží propagovat pozitivní výsledek jednání, tak aby kritici plnili eh, celoevropské minimální požadavky na ochranu. A jako poslední Tapardel, prego Claudia, un Tapardel. pane de către țara mea reprezintă un eveniment major pentru... Rumunské předsednictví je eh, velká chvíle v mojí zemi. Rumunsko ukáže svoje administrativní, prokáže svoje administrativní kapacity a e, e, svoji roli při řízení evropských záležitostí a definování budoucnosti evropských projevů. Rumunsko zastává strategické pozici, bude článkem řetězu, bude věci vyvažovat a pokusí se sladit um, záležitosti. Rumunsko je velice evropská země. Je to důležitější než kdykoliv dřív, kdy e, čelíme tolika výzva. Měli bychom prokázat solidaritu, jednotu. E, pane Frostat, paní Keller, e, vy všichni, kdo jste promluvili, mílíte se. Informace, které jste dostali, jsou nesprávné. Jste oběti obrovské manipulace a je škoda, že jste kritizovali Rumunsko a jeho vládu. Je to součást eh, předvolebního boje. Eh, Rumunsko je země s právním státem a my respektujeme základní svobody a práva občanů. Rumunský prezident je naším přítelem a evropských institucí. Eh, pokud chceme mít spravedlivou Evropu pro všechny, tak rok 2019 musí být Eh, rok, kdy eh, budeme mít konsolidovanou šengenskou oblast. Rumunsko a Bulharsko do, budou mít možnost vstoupit. Eh, děkuji vám za pozornost, pane předsedo. A nyní má slovo za komisi pan místo předseda Ansip. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Paní premiérko, dámy a pánové, členové, členky parlamentu, chci vám všem poděkovat za tuto velice intenzivní rozpravu. Jak víme, během rumunského předsednictví dojde k Brexitu, dojde k volbám do Evropského parlamentu a bude se dále vyjednávat o příštím víceletém finančním rámci. Zároveň musíme uzavřít vyjednávání o 242 různých návrzích. Společně uděláme dobrou práci, určitě, jak i jsme slyšeli v Bukurešti minulý týden. Když naši komisaři navštívili Bukurešť, tak jasně jsme tam pochopili, že rumunští ministři svá slova berou s veškerou váhou. Budu se těšit na plodnou spolupráci mezi Evropským parlamentem, Evropskou komisí a rumunskými ministry. Přeji vám hodně úspěchu, hodně úspěchu Rumunska do funkce předsednické země. Děkuji. A nyní paní premiérka Dancila. Já jsem mm, velice pečlivě hm, naslouchala příspěvkům hm, mých bývalých kolegů. Doufala jsem v návrhy, řešení a pozitivní přístup. aby všichni evropští občané, kteří na nás hledí, viděli, že jsou odpovědi že na jejich problémy. Hmm, co týče sociálních, eh, jednotlivých sociálních vrstev hmm, zemí regionů v Evropě. Jak už jsem řekla, Nepřišla jsem si vyřizovat účty. Přišla jsem sem zde do Evropského parlamentu jako premiérka země, která je nyní u kormidla předsednictví. Přišla jsem jako premiérka Rumunska, tak abychom společně hledali řešení, která posílí Evropu, která hmm, přiblíží ob Evropu občanům. Chci vám poděkovat, pane místo předsedo, za vaše laskavá slova za důvěru, kterou jste vyjádřil v rumunské předsednictví EU, Rady EU. My potřebujeme vaši podporu a já jsem přesvědčena, že společně s Evropskou komisí, s Evropským parlamentem, Zajistíme stabilitu a konsensus pro mm, eh, ty výzvy, které máme na pořadu jednání. Chci odpovědět na několik otázek. Pan Stoložan. Eh, že ministři jsou zkušení. Pracovali jsme během stínového předsednictví, také jsme spolupracovali s předsedy parlamentních výborů, s komisaři, abychom Ehm, našli v ehm, různé oblasti práce. Máme podporu generálního sekretariátu rady. Takže prosím, ehm, nepředkládejte tedy tyto názory, že naši ministři nejsou schopni nalézt pozitivní řešení problémů, které budou muset zvládnout. Jste také Rumuna. Doufala jsem, že budete mít důvěru v rumunské ministry a v kapacitu ty naší země. Mluvil jste o potřebě toho, aby se ehm, premiér eh, sešla s holandským i francouzským premiérem. Já jsem otevřena této myšlence, těším se na návštěvu holandského parlamentu a Ehm, jsem pro jednání s prezidentem Rumunska, aby se vyřešil toto téma na Evropské radě, protože nás tam bude zastupovat. Co se týče eurozóny a plánu na přistoupení do eurozóny, tak to bylo finalizováno v prosinci 2018 a nyní hm, to bylo zveřejněno a budeme muset přijmout jednotlivé kroky, které jsou stanoveny v tomto plánu. Samozřejmě jsem eh, velice ráda, že se s vámi mohu podělit o detaily tohoto programu. Co se týče lídra eh, skupiny SND, chci vám eh, poděkovat za vyjádřenou podporu, chci mm, nabídnout garance, že podporujeme právní stát a současně podporujeme lidská práva a práva těch, kteří trpěli v důsledku špatných rozhodnutí eh, v justici. Pane předsedo, je mi líto, že jste už odešel. Já chci vás ujistit, že jsme schopni témata zvládnout, témata předsednictví a Právě proto žádám o konsensus. Potřebujeme eh, spolurozhodování, eh, konsensus. Současně jsem doufala, že jako lídr politické frakce přijdete s určitým hodnocením našeho programu vzhledem k evropské agendě. A nikoli problémy se eh, týkající se interní politiky. Myslím, že je důležité mluvit na základě faktu. A s ohledem na pana Prhostata, ten kritizuje rumunskou vládu ale chci ho požádat, aby umožnil Rumunům, aby se sami rozhodli, aby eh, měli důvěru ve vlastní, tedy sami sebe, aby se nepokoušel svá přesvědčení vnucovat Rumunům. Vážení kolegové, samozřejmě je důležité přicházet s návrhy pro ostatní země, ale musíte Eh, všem umožnit, aby se vytvářeli mm, svoji vlastní priority svůj, a utvářeli svůj vlastní osud. Paní Keller, byste řekla, že tisíce eh, Rumunů eh, vyšlo do ulice a žádají dobrou vládu, ale máte špatné informace, co se týče dobré vlády. Já vám chci dát několik čísel, abych ilustrovala, co znamená mm, dobré vládnutí v Rumunsku. Máme ekonomický růst, více než 4%. Máme deficit 2,6 nezaměstnanost méně než 2 investice 10 to vám ukazuje, il, vám ilustruje dobré vládnutí a mm, informace, které dostali řada kolegů zde v Evropském parlamentu, vyvolávají špatný dojem. Já vám mohu dát všechna tato čísla a mohu vám říci o všech těchto věcech, které udělala rumunská vláda, aby zlepšila mm, životní úroveň v Rumunsku. Také bychom měli srovnávat výsledky s jinými státy. Tady bychom viděli, že Rumunsko má vládu, která ví, co dělá a která se zabývá problémy svých občanů. Pan Pastas eh, se ptal na otázky zjednocení, mm, vlastně nahradili otázky rozdělení. Známe odpověď. Měli bychom se zaměřit na to, co nás spojuje. Nikoli na to, co by mohlo vytvářet rozdělení, rozdíly, protože jenom když spolupracujeme, tak budeme schopni eh, přispět k budoucnosti Evropské unie. Maria Joao, děkuji za laskavá eh, slova a summit sebe bude příležitostí pro nás spolupracovat a pokusit se eh, hledat budoucnost. Vy jste mluvila o budoucnosti Evropské unie a to znamená, že spolupracujeme bez ohledu na, naše polit, na naši politickou příslušnost. Instituce také musí spolupracovat, abych eh, hledali rozhodnutí, které nás přiblíží k občanům, abychom mohli garantovat budoucnost, kde budeme jednotní. Pane Hakmark, vláda musí bojovat proti korupci. Já jsem řekla již mnohokrát, že nemáme na stole jediný legislativní akt nad to téma té amnestie. My chceme chránit občany, nechceme nikoho konkrétního obhajovat, chceme obhajovat ty, jejichž práva byla poškozena. A je důležité, když mluvíme o právním státě a spravedlnosti, měli bychom spolupracovat eh, na boji proti korupci společně a rumunská vláda to udělá a musíme mít stejný zájem na ochranu Eh, práv těch občanů, kteří byli postiženi rozhodnutími a tajnými eh, protokoly, které existovaly mezi justicí a tajnými službami. Protože někteří nyní nahlas říkají, že boj proti korupci je důležitý. Ale ti samí lidé, kteří toto říkají, chtějí skrýt pravdu Mm, o tom, co se stalo v Rumunsku. A důvodem je, že byli součástí toho z téhož systému, který vedl porušení práv. Pane Marinesku, vaše, eh, váš postoj proti rumunské vládě není oprávněný. Eh, vy jste eh, řekl, že byly útoky proti PSD, tedy mm, ne, vláda PSD zautočila na justiční systém. To není pravda nemyslím, že někdo věří, že můžete říci, že rumunská vláda eh, rozhodla proti eh, justičnímu systému. Všechny zákony eh, o justici byly odhlasovány a schváleny parlamentem a rumunský parlament je výsledkem volby občanů. Mluvíte o evropských fondech, vy jste mluvil o technokratických české vládě během našeho mandátu 12 měsíců jsme mm, máme tedy 27% absorpci evropských fondů, což nezohledňuje zemědělství, kde máme 27%, mm, což je v souladu s evropským průměrem. Myslím, že tato vláda pracuje pro občany Rumunska a je jasné, že přijímáme opatření za tímto účelem. Na rozdíl od toho, co bylo řečeno. Teritoriální konvergence je důležitá. Žádný region nesmí zůstat stranou. Eh, městské, periferní, horské oblasti budou zohledněni Eh, budou otevřeni všem návrhům na zlepšení. Jste řekl, že 20 milionů mladých bude poprvé volit v evropských volbách. Jste zeptali, jak je můžeme přesvědčit, aby přišli k volbám. Musíme jim ukázat, že máme řešení pro ně. A za druhé, musíme těmto mladým ukázat, že náš konflikt není mezi politickými frakcemi. Protože to skutečně musí být o, hledání řešení, abychom přinesli přidanou hodnotu a aby občané eh, mohli akceptovat ta řešení když budeme spolupracovat, tak toho můžeme dosáhnout. Já mám víru v eh, evropské poslance, v komisi, v radu. Věřím, že společně budeme schopni v příštích šesti měsících najít řešení, nabídnout řešení mm, a splníme očekávání 20 milionů, těch 20 milionů mladých a očekávání více než 500 milionů evropských občanů. Paní Jaroka. Vy jste řekla, že některé členské státy jsou chudší a že s tím musíme něco dělat. Již rok, více než rok eh, tvrdě pracujeme na zlepšování životní eh, úrovně. Austerita není řešením pro nás nebo pro jiné členské státy. Mám, zvýšili jsme mzdy a eh, důchody Zlepšili jsme mzdy lékařů, učitelů, zvýšili jsme dávky pro e, znevýhodněné občany, investovali jsme do malých měst venkova. Všechny tyto věci jsme udělali, abychom překonali bídu. A eh, to se musí dělat i nad to, co se děje na evropské úrovni. A na závěr Mm, k těm obvin, některým obviněním, které tady padla. Mm, přemýšlela jsem o tom, zda reagovat nebo ne, ale mm, myslím, že občané vidí rozdíl mezi nepřátelským a otevřeným přístupem. Pane Preda, rumunská vláda a její premiérka nekritizují Evropský parlament a Evropskou komisi. Já jsem byla poslankyní parlamentu sama a vždy jsem podporovala proevropský přístup. Po devíti letech jak e, členství v Evropském parlamentu, kdy jsem nevytvářela žádné skandály jako vy, ale přicházela jsem s řešeními pro evropské instituce. A potom všem jsem nemohla zastávat názor, který by mě stavěl do opozice vůči této instituci. Kritizovala jsem rezoluci parlamentu, protože věřím, že Potřebujeme jednotu. Vy jste mluvil o protestech v Rumunsku 10. srpna, ale co současné protesty ve Francii? Co je toto za přístup? Nechci uh, toto mluvit. Francie rozhoduje sama za sebe. A žádný poslanec z Francie by eh, nekritizoval, eh, co se děje ve Francii, nekritizoval by svoji vlastní zemi. My bychom měli mít víru v evropské instituce a věřím, že eh, náš postoj k mm, těmto institucím má význam pro občany, kteří nás sledují z domova. Vy jste mluvili o svobodě ehm, tisku. Tady padla závažná obvinění, ale mohu vás ujistit, že komisaře, Eh, pane komisaři, kolegové, mohu vás ujistit, že eh, eh, rumunská vláda s tím nemá nic společného. To jsou dezinformace. Je to příklad toho, co bychom už neměli dělat. Je pravda, že televizní stanice musela přerušit své vysílání na 10 minut. To rozhodla Národní rada pro audiovizuální služby, nevím, proč se to stalo, rumunská vláda nemá nic společného s tímto rozhodnutím. Ale současně eh, se musíme zvážit, jak dát větší kredibilitu našim rozhodnutím, tak abychom do budoucna jako evropští politici eh, byli opatrní na to, co říkáme, aby to skutečně bylo podloženo fakty. Jinak budeme všichni souzeni za to, co říkáme. Ale co je ještě důležitější, evropský projekt také bude mm, mm, odsuzován. Já jsem děčná za podporu Evropského parlamentu, Evropské komise a přeji nám všem co nejvíce úspěchů pro náš eh, společný ruský projekt. Tím jsme uzavřeli rozpravu a nyní podle programu máme